Prosím, posaďte se. Další bod našeho pořadu jednání se týká zcela zásadní otázky financování v sektoru dopravy digitální v oblasti energie a revize nástroje pro propojení Evropy. Připomínám, že tato zpráva bude diskutována a přijata na společném zasedání obou našich výborů, tedy TRAN a ITRE. Vítám tady přítomnost všech členů výboru ITRE. Buďte mezi námi srdečně vítáni a těšíme se, i když samozřejmě budeme projednávat i oddělené záležitosti. Naše schůze eh, povedou dva předsedové, předseda komise ITRE a máme tady jejich zástupce a já. A při této příležitosti eh, ještě jednou všechny srdečně vítám, především srdečně vítám pana Paula Rubiga, který se k nám připojuje k této společné debatě a Eh, který před několika měsíci také předsedal. A teď máte tedy slovo, pane kolego. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji paní předsedkyně Deli. Já bych eh, tady eh, rád zastoupil pana předsedu výboru ITRE Buska. Víme, že spolupráce mezi ITRE a TRAN je výborná. Jistě mm, můžeme říci, že se velice dobře spolupráce mezi našimi výbory sehrála. Eh, spolupracujeme velice efektivně, účinně a tři zpravodajové prokázali, že i v této oblasti spolupráce výborně funguje banky Konin Maria, Jean Marinesko a Pavel Telička. E, domnívám se, že oni ukázali, že Evropa může e, dodávat výsledky. Pro nás ve výboru ITRE je samozřejmě nesmírně důležité zaobírat se rovněž otázkami energetickými účinnostmi, e, energetické účinnosti jako prioritou, zejména v silniční dopravě. Vidíme, že koncepce continuous driving Mm, abych se dopravil do města, eh, eh, tak abych nemusel neustále prostě vypínat eh, motor a zase startovat abychom tady docílili lepších spojení a autonomní vozidla nám umožní jiný způsob jízdy a víme, že celé to brždění e, způsobuje také velké problémy, co se týče obsahu jemných prachových částeček mm, protože když se podíváme, kolik těchto malých částeček prostě se vznáší nad městem a kolik takového znečištění tedy e, se vyskytuje na základě toho, že auta musí stavit na červenou. Ehm, ten velký balíček, který ITRE prosadilo, ehm, znamená, že budeme mít také spolupráci s EZO, eh, e s EASO a s dalšími agenturami v oblasti energie, abychom se zavčas informovali navzájem a aby i ty příslušné agentury byly včas informovány abychom co nejdřív postavili na nohy digitální trh v této oblasti a ty peníze, které sem poplynou, jistě budou mít svůj účinek pro to, abychom postoupili dále. Děkuji mnohokrát a předávám slovo paní předsedkyni Dele. Děkuji vám, děkuji za vaše úvodní slova, vítám na naší schůzi. rovněž zpravodajku z výboru regionů. Srdečně vítejte na našem výboru. Na závěr diskuse dostanete také minutu a bychom se dozvěděli od vás, jak, s jakou perspektivou vyhledíte na toto téma. Takže prvním bodem E, nebudete-li mít námitky, můžeme tedy schválit návrh pořadu našeho společného zasedání a můžeme okamžitě zahájit diskuzi o nástroji pro propojení Evropy. Dám slovo zpravodaji za výbor transport, e, dopravu panu Teličkovi, panu Marineskovu a potom dostane slovo zpravodajka výboru ITRE, padám Kürkenen aby nám představili všichni tyto tři návrhy svých zpráv a potom zahájíme diskusi se členy, kteří se do diskusi přihlásili. Pan Marinesku má slovo. Thank you very much, president. Thank you. Děkuji paní předsedkyně, děkuji panu Rybikovi za to, že jste dnes přišel na naše zasedání. Chtěl také poděkovat všem kolegům, kteří přispěli k návrhu zprávy za jejich spolupráci a doufám, že to tak eh, bude pokračovat i v budoucnosti a že se nám podaří to dotáhnout do konce. Věděl jsem všechny naše návrhy. Chtěl bych se zmínit o třech eh, aspektech. Eh, o kterých jsem ještě neměl přežitost diskutovat s panem Teličkou. Dostaneme se k tomu teprve příští týden. Ta spolupráce byla velmi dobrá, já doufám, že bude pokračovat i nadále. Ale chtěl jsem se zmínit o třech eh, věcech. Eh, jednak je to rozpočet. Jak víte, byl eh, zaveden eh, postup pro vyjednávání o víceletém finančním rámci, který stanovuje, jak eh, všechna ta stanoviska týkající se horizontálních politik mají být projednávána, aby se to promítlo do té průběžné zprávy, která se bude projednávat v prosinci, takže nám vymezili určitý rámec a já chci také poděkovat panu Riketovi za jeho stanovisko. On žádá o více peněz. ze současného CEF a já eh, chci zvýšit tuto částku, která je k dispozici na, eh, nad rámec toho, co eh, komise navrhla v roce 2011 těch 20 miliard, protože si myslím, že je to potřeba navýšit. A pořád jsme ještě v rámci, eh, který nám eh, stanovili pravdavé Olbricht a paní Toma. Jak víte, ten návrh v roce 2011 měl 20 miliard Potom eh, se to hodně seškrtalo po jednání Evropské rady. Teď eh, je tam dost na digitální věce, na energetiku, ale v realitě pro dopravu je tam méně než v tom současném CF. Budu o tom diskutovat s dalšími kolegy, jak by to mohlo vypadat. Potom Potom jde o e, velmi zvláštní návrh týkající se využití e, prostředků z politiky soudržnosti, těch 70%, které jdou do národních obálek těch států, které mohou využívat politiku soudržnosti, aby se to použilo na Rail Baltica. Já si ale nemyslím, že bychom měli financovat eh, eh, z těch prostředků, které mají na boj proti chudobě v jedné zemi. Víte, že to jsou eh, prostředky, které se udělují na základě Eh, bohatství nebo HDP na hlavu v daném regionu. A já tedy navrhnu, aby se to z té zprávy vypustilo. A za třetí, eh, právní stát. Podle mě nemusíme mluvit o právním státu ve všech těch horizontálních eh, politikách. Víme, že teď se projednává <clears throat> nařízení v parlamentu, ale Nějak mi to nevadí, aby se to stávalo i na CEF. Ale pokud eh, se má dodržovat právní stát, tak by se také měli dodržovat <coughs> národní doporučení. A to je všechno. Děkuji vám, pane Marinesku. Děkuji také, že se dodržel šerstinskou dobu a teď má slovo pan Telička. Děkuji paní předsedkyně, spoluspravodové. Já jsem tady eh, zaznamenal no, menší provokaci, že pan Marinesku zdůrazňoval, že až dosud ta spolupráce eh, byla dobrá, ale já vás chci ujistit o tom, že v tom eh, budeme chtět, chtít pokračovat. A je vždy Eh, pro mě velké potěšení, kteří spolupracovat s těmi, kteří eh, uvažují na stejné vlně. Teď tedy eh, k tomu, co máte před sebou, jsou mezi námi samozřejmě určité názorové rozdíly. Marisku naznačil jedno, jeden rozdíl názoru je jich více, ale my chceme předložit eh, tento návrh s určitými pozdělacími návrhy, které se toho budou týkat. My jsme u některých věcí eh, vyžadovali více času, například se týkalo financování. Týká se to celkové eh, částky, doplňkovosti, efektivnosti, ale také propojení mezi těmi třemi hlavními odvětvími. Jde o to, jak co nejlépe využít ty prostředky, které jsou k dispozici. V určitém ohledu eh, jsme k tomu nuceni, abychom byli co nejefektivnější. me s Hanou. E, o to tedy budeme usilovat. CEF, myslím, že e, všichni se shodnou na tom, že to e, je úspěšné, ale samozřejmě, že to může být ještě úspěšnější, že to být uživatelsky vstřícnější, jednodušší. A my na tom budeme pracovat. <clears throat> Měli bychom také motivovat členské státy, aby tam nebyly jenom sankce za porušení nebo držení něčeho, ale abychom je odměnili eh, za to například eh, někdo udělá nějaký eh, společný projekt nebo přeshraniční projekt kdy eh, se to promítne do té snažší realizace a to potom by mělo být také dopad na financování. Komise na to klade velký důraz, na to propojování. Ale musí to mít eh, reálný eh, význam a smysl. Musíme to také umožnit Musí to být efektivní a je evidentní, že většina projektů, o kterých se hovoříme, zejména v železniční dopravě, ať už se nám to líbí nebo ne, tak to nejsou projekty, které by byly ziskové, takže se zase musíme podívat na finanční nástroje, které by proto eh, byly nejvhodnější. Vím, že eh, jeden návrh komise nás asi rozdělí i ve výborech, to je ta vojenská oblast, já bych tomu říkal dvojí využití. Je to otázka dvojího využití. Chceme se postarat o to, aby <clears throat> aby to, co podpoříme, mělo civilní, obchodní využití, ale aby to šlo také využít i pro vojenské účely. Ale rozhodně to je v zájmu efektivnosti. Ještě pořád musíme probrat <clears throat> několik věcí. My jsme to všechno projednávali až dosud ve třech. Ale ještě nám pořád bývá několik málo věcí, které budeme muset eh, vyřešit společně, takže k tomu asi předložíme pozměňovací návrhy, ale určitě se tady projeví ten stejný konceptuální přístup. A samozřejmě se těšíme také na vaše připomínky, které by nám mohly pomoci vyladit náš společný návrh. Jinak nechci zacházet do podrobností. Myslím si, že bych měl nejprve eh, informovat o eh, těchto změnách naše spoluspravodaje a teprve až to projednáme spolu, tak vás o tom budeme informovat. Děkuji, paní Irkenen. Máte slovo na pět minut. how to use machines, you know, after breaks. Eh, děkuji, nevím přesně, jak s tímhle přístrojem pracovat. Chci poděkovat samozřejmě spolu zpravodajům. Já jsem zpravodajkou za ITER, zaměřím se na digitálně energetický sektor. Tady už jsme něco slyšeli o té dopravní části. Jak říkal pan Telička, eh, spolupracujeme, protože je to společná zpráva, čili je třeba, abychom se vždycky dohodli. A z hlediska ITER eh, propojení dopravy je velice důležité, protože to přispívá přispívá k rozvoji průmyslu a k konkurenčně schopnější Evropské unie. A CEF tady sehrává důležitou úlohu. Víme, jak klíčové jsou investice pro to, aby jednotný trh pracoval fungoval ještě lépe a také to přispívá k konkurenčnější a propojenější Evropě. CEF také dává pobídky pro velké infrastrukturní projekty s dopadem přes hranice. To je velmi důležité pro budoucnost. A Eh, jako ten současný CEF, i tento návrh má ty tři prvky, jak jsme slyšeli, nejhlavně doprava a pak energetická a digitální čes. Eh, vojenská mobilita je novým prvkem v dopravě a v energetice je také nová část, protože se jedná o zavedení obnovitelných energetických zdrojů do tohoto programu. Dále máme velice ambiciozní cíle pokud jde o to, jak bychom měli přispívat k řešení cílů klimatických změn. 60 tohoto rozpočtu právě má být na takovéto projekty, které jsou pro boj se změnami klimatu. Je to ambiciozní, ale samozřejmě velice důležité. Programu CEF je úplně jasné, o jaké, jaké eh, dopravní eh, projekty financujeme, týká se to i dopravy, ten, ten, e, dopravy, ten, pak máme něco podobného v energetice a jsou tady projekty společného zájmu. My jsme nedávno, jak víte, hlasovali o těchto projektech, takže víme, které hlavně se financují z projektu CEF. A když se také podíváme, jak tento nástroj propojení Evropy eh, fungoval nedávno, my jsme také financovali eh, velké plynovody, ale myslíme si, že brzy Eh, už ty největší projekty dokon, budou dokončeny a zaměříme se více na ener, eh, elektřinu a propojení energetických elektrických soustav. My stále více eh, zdůrazňujeme zvýšené využívání enobitel zdrojů, to je také třeba propojit a chceme, aby tady byl opravdu konkurenčně schopný energetický trh a proto potřebujeme investice. Tedy energetické energetická část a dopravní část jsou docela jasné ohledně toho, co se tady financuje. Digitální často se jedná o 5G sítě, ehm, týká se o místní komunity, o Wi-Fi a gigabit konektivitu. Možná, že ta digitální část není až tak koherentní, jako jsou ta část dopravní a energetická, ale snažíme se budovat plně propojenou Evropu. To znamená, že je třeba investovat v mnoha oblastech digitalizace tento program nám dává šanci. V novém programu se zaměřujeme na digitální infrastrukturu, protože už existuje nový program digitální programy digitální Evropy, čili teď se zaměřujeme čistě tady na digitální infrastrukturu. A chtěli jsme také úplně jasně říci, jaké projekty lze financovat té digitální části. Proto v 30. pozměňovací návrhu navrhujeme definici projektu um, společného zájmu, aby to bylo jasnější v oblasti digitální propojení, propojené Evropy. To jsou takové projekty, které významně přispívají k dokončení digitálního jednotného trhu v Evropě a k cílům eh, digitální strategie v Evropské unii a jedná se také o infrastrukturu, která je důležitá pro rozvoj ekonomiky a společnosti. Pak bych chtěla hodně zdůraznit úlohu synergií, protože víme, že nový program vlastně bude navazovat na to, co už děláme v současné době. A v přehledu posouzení v polovině období jsme zjistili, že na synergie třeba se více zaměřit. Proto v našem návrhu zprávy se zaměřujeme na možnost dalších synergií mezi dopravou, energií a digitálním eh, prvkem. A to je důležité samozřejmě z hlediska boje proti klimatickým změnám. Eh, sítě pátá generace eh, na důležitých dopravních sítích a také v oblasti sítí distribuce alternativních planet. To je velice dobrý příklad, že můžeme propojovat digitalizaci, dopravu, energii, energetiku a na to bychom se měli více zaměřovat v tomto programu, na takovéto projekty eh, náš stínový zpravodaj je Hrete Tajt a termín pro pozměňovací návrhy už brzy vyprší za pár týdnů. Má se hlasovat na zasedání výboru v říjnu, tak je toto také ambiciozní, ale víme proč tomu tak je. Velice se těším na diskuse mezi našimi dvěma výbory a na spolupráci s vámi a těším se i na vaše pozměňovací návrhy, které budete již brzy předkládat. Děkuji mnohokrát. okamžitě zahájím diskuzi se stínovými zpravodaji. Budou velice přísná na dodržení času. Máte na to dvě minuty. Každý z vás není má slovo. Paní Ayala Sanders. Dvě minuty, prosím. Děkuji mnohokrát. Chci velice poděkovat zpravodajům za toto první mm, setkání a za jejich první práci. Souhlasím s tím, co tu zaznělo, abychom se co nejvíce snažili získávat financování a z, získat to financování ještě z roku 2018, vyčerpat ho a zlepšit také pobídky pro jednotlivé sektory, všechny tyto prvky. To všechno je dobré poselství návrhů. Je třeba také vyjádřit se k tomu, jakým způsobem se tady krátí téma spolufinancování studií. Asi zatím nějaký důvod vězím, ale ráda bych věděla, jak bychom to mohli zlepšit je třeba soustředit se na to, k tomu došlo. To znamená, naše zkušenost EPSI nebyla vždycky ta nejlepší, ne z toho důvodu, eh, že bychom chtěli či nechtěli dát tedy souhlas ke spolufinancování, ale eh, to, co jsme zažili v dopravě, eh, to nebylo to minimum, co jsme chtěli. A když se podíváme na to, co se dělá s Invest Europe, je třeba podívat se na to, jak zabezpečení jak zabezpečíme, aby došlo k návratnosti prostředků do dopravy. A to též se týká také nezbytnosti soudržnosti, toho, co se týče čerpání prostředků z fondu soudržnosti. Myslím si, že je nutno uvědomit si, že bychom tady prostě neměli moc smíchávat to čerpání. Je třeba, aby se nedocházelo ke směšování, ale k lepší a účinnější spolupráci. Eh, předložíme eh, pozměňovací návrhy, abychom zamezili tomu eh, té ztrátě, k čemu došlo například v případu Saragosy Eh, komise nám zaručila, že to bude moci být uskutečněno a v tomto ohledu předložíme pozměňovací návrh. Děkuji vám, paní Ayal Sanders. A hned dám slovo paní Kumpola Natry. Vítejte na našem výboru a máte slovo na dvě minuty, prosím. Děkuji. Děkuji. Nejprve chci poděkovat všem eh, třem zpravodajům. Já se zaměřuji v rámci ITRE hlavně na digitální energetickou zprávu. Myslím si, že ten návrh je dobrou základnou pro diskusi a rychlou práci, která je od obou výborů očekávána. Tři věci. Energetický pilíř tedy nařízení v tomto směru je velice důležité, pokud nám jde o karbonizaci. Eh, čili pokud jde o nové věci do budoucna, měli bychom se zaměřovat na to nikoliv na to staré. Eh, pak eh, se jedná o klimatické cíle v souvislosti s pařížskou dohodou, to se bude také aktualizovat. Myslím si, že musíme velice pečlivě sepisovat nové pravidla v CEF, tak, aby všechno skutečně přispívalo k dekarbonizaci energetického sektoru. Elektrifik- potřebujeme se zaměřovat na elektrifikaci elektrické sítě a na obnovitelné zdroje. Pak se hovoří o financování přeshraničních projektů, to je dobré, ale musíme správně vyhodnotit procenta, která se budou na to dávat, protože možná, že bude zapotřebí financovat více nebo dávat na to víc, než navrhuje komise. Digitální pilíř, my v ITRE jsme nedávno, eh, bo respektive celý parlament schválil ambiciozní v legislativní návrh. Týká se to vysoce kapacitních sílí a propojení 5G. Jedná se zase o lepší propojení infrastruktury. A hlavně se musíme zaměřovat na 5G. Musíme investovat do důležitých hubů, eh, s, s, komunikací a podobně. A víme, že tady jsou i další rozpočtové položky pro digitalizaci, jako digitální Evropa, FC a také něco dělá Evropská investiční banka. Proto musíme velice jasně se eh, zabývat eh, komunikací, eh, aby chom tady nesměšovali různé věci dohromady, aby tady byla skutečně soudržná pravidla. Synergie. Ano, na to musí oba výbory skutečně pracovat. Tady eh, komise navrhuje, aby určité náklady se doplnily k eh, projektu, ale musíme lépe definovat pravidla. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan Teskin dvě minuty. Thank you very much. Uh, I'd like to say... Děkuji. Já bych eh, chtěl něco říci za pana Roberta Zíleho, který je naším stínovým zpravodajem. Nejprve eh, se omlouvá za svoji nepřítomnost, ale jaké má hlavní body? EKR skupina velice vítá návrh komisy, aby se převáděly eh, fondy soudržnosti na CEF, protože je velice důležité pokračovat eh, v tom, aby se určitá částka z ehm, fondu soudržnosti převedla eh, právě na projekty CEF. Tedy se, ale je tam třeba zachovat 85%, protože se jedná o významné přeshraniční projekty, které eh, se implementují a tady musí platit stejná pravidla hry. Celková částka vyčleněná v příštím víceletém rámci musí být minimálně na stejné úrovni, jako tomu bylo v předchozím víceletém rámci od roku 2014 do roku 2020. A v každém případě to musí stačit na to, aby během příštího období se e, mohly dokončit významné rozsáhlé infrastrukturní e, projekty, které se zatím především financují ze fondu soudržnosti. To by se například týkalo eh, Baltika projekt. Aby bylo možné lépe motivovat členské stín, státy k těmto projektům, eh, 30 převodu um, soudržno, fondu soudržnosti na projekty, které jsou otevřeny volné konkurenci, navrhujeme, aby se to začalo dělat dříve než od roku 2024. Dále navrhovaných 30 by se mělo využívat ještě ambiciozněji, respektive mělo by to být spíše 50 finančních prostředků, které by se měly eh, vyčlenovat na základě konkurence. EKR se také vyjadřuje k návrhu komise ohledně nového rozpočtu ve vojenské oblasti. Čili zase tady by mohlo být větší spolufinancování na úrovni 60 a 65 Děkuji vám mnohokrát. Já dám slovo vašemu sousedovi. Je to pan soused Čezák nebo Čezák? Já mnohokrát děkuji a děkuji také zpravodajům, kteří na té zprávě pracují. Jsem velice rád, že zpravodajové se maximálně snaží program zjednodušit, což tady řekl pan Telička. Eh, z hlediska monitorování implementace, tak aby eh, to bylo dobré pro beneficienty a aby bylo možné počítat s jejich větší eh, vzájemnou spoluprací. Jsem také rád, že se má zvětšovat synergie mezi těmi třemi pilíři, ale také s dalšími fondy, jako je fond soudržnosti. Komplexní přístup ke klíčovým záležitostem, jako je nová mobilita, to je velice velice důležitou vstupní podmínkou. Eh, jedná se o digitální inovace, inovace v oblasti dopravy, energie, to musí jít s tím ruka v ruce. Pokud jde o energii, energetiku, rád bych tady zmínil několik věcí. Za nejprve eh, projekty, které se mohou eh, kvalifikovat na financování v oblasti obnovitelných projektů, zdrojů by vždycky mělo brát v úvahu také transhraniční, eh, přeshraniční eh, výhodu, protože o tom se hovoří například v eh, nařízení z roku 2013. Skladování energie pro přeshraniční účely bude velice důležité na příštím budoucím energetickém trhu. Proč bychom nemohli využívat CEF i pro takovéto projekty? Za další, i když obnovitelné zdroje, jako je vodík, biometan, jsou reálné alternativní pro budoucnost. Neměli bychom také Eh, podceňovat to, že v některých zemích eh, základní plyno, plynárenská infrastruktura se musí dále zlepšovat nebo vůbec vybudovat. Musíme najít lepší rovnováhu mezi bezpečností dodávek a mezi klimatickými cíly. Zemní plyn bude i nadále velice důležitý pro prostředí a energetickou transformaci střední Evropy. Tento energetický zdroj může vést tomu, že se sní nižší emisi a může členským státům pomáhat v boji proti problémům eh, kvality ovzduší. Děkuji. Teď dostává slovo pan Petersen. Kde jste? Není zde. Takže paní Vě není tady, ani ona. Pan Ziluaga Vítejte na našem výboru. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Domnívám se, že eh, nelze klimatickou politiku provozovat pouze krásnými slovy. Jako příklad nedávná zpráva, která říká, že propuštění Nikola Uja, francouzského ministra pro ekologickou transformaci, který se snažil vysvětlit zcela zásadní věc. Snažil se, že vysvětlit, že neuroryb, neuro, neu, liberalismus, tak jak ho provozuje Evropská unie a také jak ho provozuje francouzský prezident, škodí klimatu. Podívejme se, jak to vypadalo před rokem s klimatickou politikou Francie. Eh, došlo k příliš málo ústupkům a k příliš malé reflexi. Filozofie nového návrhu mechanismu propojení Evropy se pohybuje ve stejném duchu ale nelze pouze dosáhnout klimatických cílů díky hezkými slovy. Navrhuje se, aby 60 bylo určeno klimatickým cílům, ale eh, jak to bude vypadat. Nevíme, jak to skončí, když se budou srovnávat cíle, zdali budou vůbec kompatibilní s klimatickými cíly. Eh, jsou tady velice vágní představy, není tady jasná definice naprosto eh, v oblasti alternativních obnovitelných energetických zdrojů a je to příliš ze široka popsáno, aby se tam dostalo úplně všechno do těch obnovitelných eh, zdrojů. A zároveň vidíme, že více než 5 miliard současného mechanismu na propojení Evropy je určeno pro energetické projekty, ale větší část z nich byla určena do plynárského odvětví a to neodpovídá současným potřebám. Mám tady pocit, že se tady zapomíná na kompromis a na slib, který nám dal také komisař, když před námi hovořil o zavádění tohoto mechanismu. A litujeme, že tedy autoři zprávy eh, se o tom nezmínili. Je třeba tady uvést věci na pravou míru a také eh, máme obavy z toho, jak to bude vypadat s využíváním občan, jak to je tam formulováno s tím civilním a vojenským využíváním příslušných infrastruktur. My budeme doufat, že se nebude pouze hovořit o klimatu, ale že se bude klima také chránit. Děkuji mnohokrát. Děkuji. A teď dám slovo panu Kramerovi na dvě minuty, prosím. Děkuji vám mnohokrát když potřebují jiná odvětví peníze, tak jsou vždycky u dopravy. Když měl být financován Junckerův fond, odkud se bralo nejvíce peněz ze sektoru dopravy. Teď potřebují vojáci peníze, odkud se to sebere z dopravy a víme velice dobře, že vojenská spolupráce členských států nefunguje zrovna vynikajícím způsobem a už vůbec ne v dopravě. E, takže bychom spíše měli naopak říct, my budeme nejprve investovat, až budeme mít spolupráci, ale ta spolupráce tady není. Dám vám příklad. S evropskými penězi se financoval železniční koridor z Krakova přes Katovice, eh, přes Breslau až k německé hranici. Výborně se to zlepšilo, elektrifikovalo, ale Němci to udělali jenom do Kodbusu. Chybělo tady 50 kilometrů eh, mohli jsme snížit eh, o dvě a půl hodiny tu cestu, ale bohužel k tomu ještě nedošlo. No, jenom proto, že tady chybí toto propojení, malé, ale chybí a to je tedy realita. E, moje město Eisenstein před 23 lety, výborně otevřená železniční trať, ale teď všechno prostě se zarazí na Bad Eisenstein a už to nejde dál do e, Česka. Eh, jinde máme třeba jenom 800 metrů mezeru nedodělanou a mohli bychom přitom například zkrátit na polovinu dobu cesty z Bruselu k železniční agentuře. No, mm, tak přece nemůžeme jenom tak vyházet penězi a víme, jak k tomu docházelo, k tomu mrhání u velkých projektů, u velkých států vůbec nehrají peníze, vůbec žádné peníze Eh, když prostě Itálie odmítne financové, eh, zvýšit financování, tak se nic nestane. Podívejme se na tunel Gotár. To bylo výborně financováno, ale vůbec nebyly financovány té přívodní trasy. A přitom na jiném tunelu se pracuje stále dále, přičemž víme, že od Mnichova není určena ani jedna železniční trať, která by k tomu tunelu vedla. Ale to vůbec není žádná, než hraje žádnou rolu, to prostě hraje do rukou bankovní a stavební lobby. A to je třeba bezpodmínečně změnit a dokud tomu nedojde, tak to nebude fungovat. Doprava to je jediný sektor, kde se zvýšily o 28% emise v 90, od 90. let. S miliardov, ty, a ty miliardovými investicemi se jinde emise snížily, například v průmyslu o 38%. Takže se musíme na to soustředit a také zohledňovat ty následné náklady. Vy už jste se tady zmínil o klimatických změnách. To je naprosto správně. Musíme vědět, čím méně budeme dělat dnes, tím více za to zaplatíme zítra. A doprava je právě ten sektor, kde můžeme extrémní změny dosáhnout ve změnách klimatu. Ale je třeba, aby se zvýšila, zlepšila spolupráce mezi jednotlivými členskými státy, to se musí naprosto změnit. A samozřejmě tady se prostě investuje do nových projektů, ale nic do údržby. Víme, v Belgii, jak došlo k těm problémům, že se už nekontrolovaly cesty a k čemu teď eh, prostě to dospělo. Musíme investovat přece do infrastruktur, protože velký problém není, že by chyběly projekty, ale problém je, abychom udrželi to, co už máme. A to tady taky žádnou roli nehraje, proto se musíme nejprve poučit z minulosti, než budeme házet miliardy sem a tam. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, pane Krámere, pane Marsejzi. Vítejte srdečně na našem výboru a máte slovo na dvě minuty. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně, děkuji zpravodajům, zejména paní Pekunen, protože ta hovořila za tu část, která se mě týká v ITRE. Děkuji za mnoho návrhů Eh, které se zde objevují, zejména co se týče transparentnosti ve výdajích, navýšení synergií, proto abychom mohli dosáhnout eh, našich cílů. Zároveň se domnívám, že návrh komise obsahuje dobré části, jako ku příkladu specifický cíl týkající se výdajů související s klimatem. Ano, to musí být stoprocentně spojeno s našimi cíly a je třeba, aby to bylo také vytesáno do legislativního textu. Musíme už konečně přejít od slov k činům. Za druhé je důležité, aby veřejné peníze, které půjdou do této oblasti, byly uvolňovány odpovědným způsobem. Nechceme více fosilní energie, chceme dodržovat tu první zásadu v oblasti účinnosti energetiky a především, a tady bychom velice rádi podpořili přeshraniční projekty obnovitelných energií, ale nejenom, aby se to dělalo v nějakém širokém měřítku, aby se to aplikovalo daleko více i v lokálním a regionálním měřítku. Vidíme, že to je velice významné, aby se také mohly propojit soukromé a veřejné investice v rámci tedy smíšených podniků, joint ventures. A je třeba mít tady jasné odkazy. A já se velice těším na spolupráci se zpravodaji, protože si myslím, že tady skutečně můžeme mít nástroj, který nám umožní přejít od slov k činům, abychom konečně, konečně, a to je pravda, Eh, že to třeba musíme říct, musíme konečně urychlit naši práci, abychom splnili účinným způsobem naše cíle při boji proti klimatickým změnám. Děkuji, pane Bartelezi. A teď paní Matu. Já souhlasím s kolegy, kteří eh, hovořili o tom, že v oblasti dopravní infrastruktury v celé Evropě musí být eh, zaměření na efektivnost a udržitelnost. My ještě pořád jsme se úplně nespamatovali eh, z, z hroucení toho eh, dálničního mostu v Janově. je to tragické, e, ta představa, že e, kvůli vroucení e, mostu přišlo tolik lidí o život a já doufám, že v tom nadcházejícím období budeme věnovat větší pozornost údržbě infrastruktury a nebudeme se zaměřovat pouze na nové projekty. Když se podíváme na ty nové potřeby, musíme se dívat až do roku 2030 a všechny členské státy by měly mít možnost čerpat prostředky. V posledním programovacím období se muselo využívat tzv. nepřímé financování pro dopravní infrastrukturu, abychom byli rádi, kdyby teď to rozdělení prostředků bylo spravedlivější, protože některé investice byly zablokované kvůli nedostatku rozpočtových prostředků. A naše pozdělací návrhy musí jít směrem k zajištění větší flexibility. Musíme mít více jasnosti také ohledně eh, míry spolufinancování Také musíme zajistit vysledovatelnost. A co se týče stropů a aktů přenesené pravnosti pro ty vojenské účely, tak můžete čekat, že k tomu předložíme pozněcí návrhy. Pan Telečka. Já eh, jsem chtěl zareagovat na to, co tady zaznělo. Můj kolega tady nemohl být, a tak já ho zastupuji. On eh, je zejména nespokojený s tím, že se nevyužívají eh, všechny příležitosti CEF. Mělo by jít o eh, splnění cílů klimatické politiky. Co se týče té energetické sekce, CEF tady vítá většinu pozměňovacích návrhů, ale já bych teď chtěl přečíst jeho tři argumenty. Nejprve pozměňovací návrh číslo dvě, týkající se plynové infrastruktury a obnovitelné zdroje. Tady bychom měli udržet co nejvyšší míru ambicí. Potom eh, pozměňovací návrh týkající se přeshraničních projektů, tady by se eh, to mělo zvýšit na více než 10%. A potom pozměňovací návrh 43, který se týká spolufinancování. Můj kolega zdůrazňuje, veřejný závazek eh, a soulad s soukromými investicemi. Tolik tedy můj kolega Mortensen, který tady dnes nemohl být. Teď eh, paní Amato, která bude mluvit pan jménem eh, pana Taburato. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla zastoupit svého kolegu Tamburáno, který je sdílovým zpravodajem na výboru ITRE. Omlouvá se za svou dnešní nepřítomnost. Chce poděkovat eh, panu zpravodajovi. Je tady evidentní zlepšení návrhu vůči k tomu, co navrhovala komise, hlavně v oblasti efektivnosti a vyváženosti energii. I digitální oblast je důležitá, stejně tak i monitorovací ukazatele pro investice. pan Tamborela by rád usiloval ještě další zlepšení v těchto oblastech, tak aby jsme vyhověli dohodě z Paříže. Jde také o to, jak postupně ukončit eh, potřebu fosilních paliv. Mohli bychom přejít z 25% na 34%. Měl by se navýšit eh, rozpočet CEF a být eh, závazný. A neměly by se financovat věci, které odporují plnění těchto cílů například podpora investic, eh, které zahrnují fosilní paliva. Měli bychom usilovat o zlepšení energetické účinnosti, ale jde také o způsob řízení eh, v rámci CEF. Všechny finanční nástroje musí zohlednit takzvané inteligentní přenosové sítě. Nesmí docházet k takzvanému greenwashingu. A musí se zrychlit schvalování infrastrukturních projektů, které mají být financovány z těchto prostředků. A můžete se těšit na naše podněcí návrhy. Teď eh, eh, bych chtěla dát eh, slovo mému kolegovi který bude dále vést debatu. Děkuji paní Dali. I ITRE eh, se eh, podílí na tomto zasedání a proto je důležité, abychom eh, ještě dali slovo dalším řečníkům. A k tomu, že se vás o slovo přihlásilo tolik, tak každý můžete dostat jednu Eh, minutu, abychom mohli skončit naši schůzi v 19.30. A jako první bude mít slovo pan Blite. Já, en une minute, je vais être bref et venir sur un seul point. Pan Rike, děkuji. Je potřeba se podívat na potřeby v oblasti infrastruktury, podívat se na to, které státy, které neměly prostředky na to, aby mohly eh, se postarat o údržbu Myslím, že nikdo nepopírá, že dosavadní průběh CF je úspěšný, objem je dostatečný a nebyly ani plně ty prostředky vyčerpány. Takže eh, pořád tady ještě jsou značné potřeby, které eh, se budou muset financovat. A ještě poslední poznámka ten mechanismus eh, pro využití prostředků z fondu soudržnosti do fondu CEF eh, byl také velmi úspěšný a proto bych navrhoval, aby se použilo 20 miliard eh, z Fondu pro konkurenceschopnost na CEF, podobně jako to bylo uděláno z Fondu soudržnosti, což by umožnilo mít tady víc prostředků k dispozici, tak aby to mohlo pokrýt všechny ty identifikované potřeby. Děkuji vám. Pan Kelly, Šone, eh, prosím tě. Thank you very much and thanks to the speakers. Děkuji mnohokrát a děkuji řečníkům. Samozřejmě, že nástroj pro propojení Evropy je velice úspěšný a jistě tomu tak bude i v budoucnosti. A plně podporuji eh, tuto zprávu. A byl tady zmíněn, eh, Pavel zmiňoval na začátku financování i železnic. A myslím si, že příliš mnoho se už udělalo, pokud je o financování železnic v rámci CEF a určitě, eh, když jsou tady určité sociální důvody, proč bychom to měli dělat. Měly by to dělat členské státy. Nemyslím si, že by se to mělo dělat na úrovni Evropské unie. Nemáme dost zdrojů na to, abychom dělali potřebné věci, jako je boj proti klimatickým změnám a rozvoj PCR, což jsou důležité nástroje. A chtěl jsem prostě poukázat na to, že růst v dopravě, zejména silniční, není udržitelný, že musíme hodně odlehčit silničním, proto musíme rozvíjet přístavy a ty jsme zatím velmi málo financovali. Já vím, že mezi mými e, voliči e, takovéto projekty e, pro přístavy by byly vítány a pomohlo by to samozřejmě bojovat proti klimatickým změnám. Pak je tady ten vztah k infrastruktuře PCI co bude důležité z hlediska ekologického i zabezpečení energie. Další bude pan Gala, prosím. Děkuji mnohokrát. Během programu jsme měli úspěšné opatření 20% investiční dotaci pro aktivní ochranu hluch proti hluku. To bylo zejména při zavádění těch specifických brzd a to znamená také zákazy jízdy v noci anebo omezení rychlosti. E, sdílejí zpravodajové e, výsledky studie dopadu komise, že tento cíl ještě nebyl plně dosažen a že by i do budoucna měly existovat takové podpory, abych to podpořil. A jiný aspekt, o kterém se chci zmínit, to je military mobility. Já jsem velice spokojen s tím, že komise to integrovala do textu a mohu také žít s tím oslabením ze strany zpravodajů. Se jedná o bio, o to duální použití tam, kde je to nezbytné. A pane kolego Kramere, možná, že eh, pomůže posílení vojenské mobility k tomu, aby se podpořilo dobudování té trasy mezi Kotbusem a Sleskem, eh, protože eh, pak bude třeba také, abychom zboží z Amsterdamu také rychle dovezli na východ. Děkuji vám mnohokrát a teď pan Van Prem, prosím. Paní, pardon. Um, uh, Já bych chtěla poukázat na jednu důležitou věc. Budu hovořit o záležitostech energie, energetice. Myslím si, že většina přítomných by souhlasila s tím, že není příliš efektivní eh, s daně, eh, s peněz daňových poplatníků eh, dotovat do budoucna fosilní eh, paliva. Eh, jsou tady dohody z minulosti a chtěla bych připomenout, že 60 prostředků CEF v oblasti energie se dalo na plyn za poslední čtyři roky. Mělo to své důvody, musíme být nezávislejší na zbytku světa, musíme také eh, mít tady úlohu prostředníka, ale to už je konec. O tom jsem přesvědčená, musíme to změnit a, a samozřejmě, že klimatické změny a pařížská dohoda jsou součástí, respektive je to ten rámec, který musíme implementovat, proto je to tedy součástí CEF a tuto ambici je třeba navýšit. Děkuji mnohokrát. Teď paní Reward. Děkuji mnohokrát. Já bych ráda řekla, že plně podporuji pozměňovací návrhy které mají jít na zvýšení prostředků do té obálky pro dopravu. Subvence by měly zůstat centrálním mechanism, centrální úlohou pro tento mechanismus je třeba soustředit se na dlouhodobé investice ve veřejném sektoru. Co se týče vůle zjednodušení pro zjednodušení, tak je třeba, aby se také v rámci předkládání projektu tato situace zlepšila. Náš výbor plně podporuje také propojování eh, za účasti lokálních a regionálních zastupitelstv, aby nezávisely na schvalování jednotlivých svých centrálních vlád. To by umožnilo daleko rychlejší rozvoj a tak, aby to zlepšilo viditelnost na, přímo v terénu. V návrhu nařízení je nutné připojit také akce, které zlepší přístupnost, dostupnost pro snížení roztříšenosti propojení měst a venkovských oblastí. Děkuji vám mnohokrát. Teď mým Vondekám, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Můj dík <clears throat> patří všem třem zpravodajům. V současné době hovoříme o financování třetí třetí dekády. Několik připomínek. Za prvé, není tady důvod k euforii. Železnice a tuzemská vodní doprava, eh, tam došlo eh, spíše k spoždění. Všichni tady hovoří o propojování jednotlivých modulů, ale tuzem vnitrostátní vodní doprava a železnice nebyly dostatečně podpořeny a naše frakce předloží příslušné pozměňovací návrhy v tomto ohledu. Dále, co se týče příspěvku z Fondu pro soudržnost komice, chce modernizovat to, chápu, nové požadavky, nové normy, ale musíme dbát na to, aby příspěvky z Fondu soudržnosti nebyly ohroženy. Protože existují lidé, kteří říkají, pakliže Fond soudržnosti by byl více omezen, bylo by to obtížnější získat prostředky. Souhlasím s panem Teličkou, který říká, že military due eh, mají tak, jak navrhuje. Ano, souhlasím i s panem Gálerem v tomto ohledu. Jenom bych rád řekl, že cíle v nařízení CEF jsou velice vágně formulovány. To znamená, že parlament do toho nebude moci mnoho mluvit a komise bude moci daleko více určovat pro příštích sedm let. A já si nejsem tak jist, že je to dobré. A na závěr my předložíme pozměňovací návrhy také. E, teď se chci zeptat, kdy dojde k vypsání výběrových řízení. To je nejasné. Některé projekty se musí připravovat na výběrová řízení a přitom vůbec nebudou vědět, zda budou moci tyto e, projekty nakonec předložit. Paní Demont. Děkuji vám. Děkuji především zpravodajům. Děkuji za vaše návrhy. Je důležité, aby i ten tý se stal skutečností. To se netýká pouze mm, toho jádra, zásadní oblasti, ale celé globální sítě. To znamená, je třeba, abychom ukončovali přeshraniční projekty, jako například Turín-Lyon. Musíme zůstat důslední, nemůžeme na jedné straně říkat, že eh, chceme snižovat emise a na druhé straně neschválit eh, trasy, eh, které by umožnily ekologičtější způsob dopravy po železnici. A teď ještě jednou k Janovu. Už to tady zaznělo. Myslím si, že je důležité, abychom stanovili priority. Konektivita, propojenost je důležitá, ale nejprve musíme mít bezpečnost pro občany. Děkuji mnohokrát. Děkuji za to, že dodržujete čas. A teď pan Fandálen. Děkuji vám, pane předsedo. Tři body. Za prvé rozpočet. Velké členské státy říkají, že víc nechtějí. No dobře. Eh, Miliče Giulus, kdo zná dobře vzduch, dopravu eh, vzdušnou, ví, že to nefunguje dobře. Letiště na dual use nejsou vůbec efektivní, účinná, s tím bychom vůbec neměli začínat. Více vojenského? No, to by nejprve se musela zvýšit pověst Evropské unie, ale tu přece nebudeme budovat tím, že budeme eh, více investovat do armády či do vojenství. Eh, podívejme se například na přehrady. U Frýska tady máme výborné projekty, ale najednou tam dostalo prioritu silnice a je tento projekt ohrožen. Děkuji mnohokrát. A teď dostává slovo za AFET a pan Castaldo a on také dostane dvě minuty, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové. CEF mechanismus financuje projekty, které mají uzavírat mezery a stávající prostředí energetického a dopravního propojení, ale je třeba podívat se na to, co to znamená pro obranu a bezpečnost. Tady došlo k silnému zrychlení i v parlamentních diskusích v poslední době já jsem eh, zpravodajem v podvýboru pro bezpečnost a rád bych upozornil na to, že předložím pozměňovací návrhy ke kontextu. Vojenská mobilita nemůže existovat bez zcela jasných synergií s civilním sektorem. Jinak by nebylo tedy rozumné stavět infrastruktury určené pouze pro armádu. Ekonomičtější je zjistit, jaké civilní možnosti máme mosty, přístavy a tak dále, které mm, nebudou sloužit pouze civilním, ale mohou sloužit i vojenským účelům. Tady je možné dosáhnout zlepšení. Potřebujeme naprostou synergii. To znamená, že potřebujeme podporu lokálních zastupitelstev, místních úřadů, inkluzi Dual use, tématika dvojího, zboží dvojího užití musí zůstat důležitým kritériem v souvislosti s článkem 13. Tady je důležité, aby byly aplikovány také příslušné vojenské normy, ovšem obsahující kritéria bezpečnosti. Na to je třeba dbát pro dosažení cílů Unie pro snížení emisí. Ehm, kolem nás se pohybujeme v takovém krizovém oblouku. Ehm, musíme samozřejmě mm, uvažovat o budování vojenských struktur pro překonání eventuálních problémů, které by, kdyby tady došlo k nějakým nedostatečným propojením, abychom tady měli možnost, aby se armáda dostatečně rychle pohybovala. Eh, je třeba, aby vojenská priorita souvisela s eh, geopolitickým kontextem v, v, jak v ose severých, tak v ose západ-východ. A nyní další, prosím. A to je Isabel Bohdoné Ona je spravodajkou a také proto dostává slovo na dvě minuty. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, za tyto dvě cenné minuty eh, eh, naše města, naše obce jsou zcela zásadním partnerem pro hledání těch nejlepších příležitostí mobility a uskutečňování našich cílů pro snižování emisí. A my jsme změnili agendu výboru regionů, abychom se mohli věnovat těmto otázkám. A velice sdílíme Eh, obavy našich občanů v této oblasti. A my v současném době pracujeme na stanovisku. Já dnes odpoledne budu předsedat pracovní skupině a velice mě těší, že jim předám zkušenosti a znalosti, které jsem zde nazbírala. A Eh, budeme se potom posléze zaobírat pozměňovacími návrhy a tato zpráva bude představena na plenárním zasedání 8. a 9. října na plenárním zasedání výboru regionů. Jak už řekl pan Dominik Rike, eh, tento nástroj je výborným nástrojem pro propojování Evropy a musíme upřímně říci, že tady máme nedostatečné ambice, co se týče toho návrhu. Evropa by zcela jistě získala větší věrohodnost a větší důvěru, kdyby masivně investovala do transferu eh, a změně dopravy, aby prostě miliony kamionů nejezdily po silnicích, ale aby se více zboží přepravovalo po železnici, třeba zkompletovat železniční koridory, abychom mohli skutečně dosáhnout změny přepravy nákladu a to by znamenalo pozitivní akci pro klima za respektování pařížské dohody, jak už na to upozornila celá řada eh, zde přítomných. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. A teď dáme slovo Evropské komisi. Bylo mi řečeno, že DG Move bude hovořit za komisi a to je pan Oliver Silly. Dostává pět minut, prosím. Thank you, Mr. Chairman. Um... Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, na úvod chtěl poděkovat třem zpravodajům za jejich práci a za to, že podpořili CEF. Eh, hlavní body v návrhu zprávy jsou sdíleny i ze strany komise. A to i včetně těch eh, poznámek, které by, těch částí, které by měly být ještě zvýrazněny nebo posíleny. Nejprve k těm synergiím. Ano, s tím souhlasíme a musíme všechny eh, možnosti ponechat otevřené, tak aby pořád existovala možnost mít společné pracovní programy pro určité témata. Blending, to je velmi složitá problematika, ale my jsme si nikdy nemysleli, že by blending měl nahradit přímé dotace. Většina rozpočtu CF e půjde na přímé dotace, nicméně po zkušenostech z těch dvou výzev z oblasti dopravy na blending jsme zjistili, že u některých typů projektů je dobré nabídnout tuto možnost, abychom přilákali soukromé investice. Ale je potřeba najít nějakou formulaci tak, aby to bylo v souladu s tím současným eh, finančním nařízením, které bylo nedávno schváleno. míry spolufinancování, to není marginální téma. Většina je financována z 50%. Naše schopnost financovat TEDES částí eh, rozpočtu CF je tou zárukou, že budou připraveny kvalitní projekty pro realizaci. A to nejsou nějaké teoretické studie, my tím myslíme eh, eh, inženýrské studie, studie dopadu na eh, životní prostředí. To všechno je potřeba, aby ta míra spolufinancování mohla být 50%. Co se týče priorit v oblasti dopravy, <clears throat> my si myslíme, že je potřeba najít správnou rovnováhu mezi potřebou modernizace. Eh, evidentně nějaký problém s vaším mikrofonem. Nemohl byste ho vypnout a použít ten vedle vás. We'll use this one. Voilà. Teď to je mnohem lepší. Takže jsem hovořil o prioritách vlastně dopravy. Musíme tady mít správnou rovnáhu mezi modernizací a dalším rozvojem sítě. Hodně věcí ke klimatu, které tady byly řečeny. My si nemyslíme, že zahrnutí letišť je v souladu s tím klimatickým zaměřením CEFu. Eh, vojenská mobilita velmi rychle. Eh, měl, měli bychom zahrnout více detailů například záruky toho, že ty produkty s dvojím využitím budou také financovány. Musíme ale mít na paměti, musíme si uvědomit, že musíme uvědomit následnost nebo rozlišení toho, co je civilní a vojenské použití. A na závěr Zaznělo tady přání, jak lépe definovat projekty ve veřejném zájmu. Tím souhlasíme, ale máme také obavu z toho, že ta formulace by neměla být příliš restriktivní, aby se tím neomezila působnost toho, co by mohlo být financování. Byli bychom pro otevřenější definici a rádi na tom budeme spolupracovat s ostatními. Takže celkově za to děkuji za tuto zprávu a těšíme se na další spolupráci se zpravodaji na dolaďování toho textu. Děkuji. Myslím, že teď máme ještě minutu pro zpravodaj, aby na to mohli zareagovat. A jako první pan Marinesku. Bez komentář říká pan Marinesku. Pan Telička. znamená, že já teď mám dvě minuty. Jenom velmi stručně. Otázka eh, vnitrostátních vodních toků. To je hlavně úkol komise, aby nám popsala, jak funguje Eh, interakce mezi těmi odděleními v komisi. Myslím, že existují projekty, které mohly být mnohem pokročilejší, kdyby ta eh, spolupráce v komisi fungovala lépe. Dohled parlamentu to je nezbytné, na tom ještě musíme pracovat. Co se týče studií, jak na to reagovala komise. Ano, to je jeden pohled na věc. Pokud eh, chceme podpořit nějaký konkrétní projekt, tak bychom měli motivovat české státy. A pokud ty prostředky na to nejsou až tak velké, tak možná eh, ty státy sami mohou přijít s tou investicí. A teď eh, k té poslední otázce neefektivnosti, o čem mluvil pan Kramer. My ten rozpočet nebereme dopravě, my tady máme možná eh, celkově dostatečný rozpočet, ale my se chceme postarat o to, aby to nešlo na čistě vojenské účely, aby to bylo dvojí využití. Také to neznamená, že zítra vytáhneme do války ani to neznamená, že se tím zlepší eh, úroveň obrany. A stejně tak eh, to neznamená, že bude muset eh, umožnit přesun těžkého vojenského materiálu na jejich Itálie. Musíme hlavně myslet na efektivnost. Děkuji, pan Jirkonen. Pan Jirkonen. Děkuji, pane. Děkuji. Děkuji. Chci jenom všem poděkovat. Myslím si, že bylo velice zajímavé si vyslechnout různé návrhy a samozřejmě je to velmi slibné, protože jak se zdá, Všem je jasné, že se jedná o mimořádně důležitý program, program CEF a všichni by rádi investovali co nejlépe, což je samozřejmě slibné a povzbudivé pro budoucnost a velmi se těšíme na vaše pozměňovací návrhy a další příspěvky. Ještě než eh, se zvednete a odejdete, tak mi dovolte poděkovat třem spoluspravodajům za jejich eh, práci. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 13. září v 18 hodin a příští schůze je 9. října. Ještě mi dovolte, abych eh, dokončila. Chci vám dát trochu naděje. Eh, naše dva výbory si uvědomili, že je tady jedna velmi důležitá věc. My všichni jsme na jedné lodi, co se klimatu týče, nemůžeme mít nějakou úzkou vizi, musíme mít eh, celkový přehled mezi digitální oblastí, energetickou oblastí, oblastí dopravy. Všechny ty věci musíme zohlednit a musíme se postarat eh, o to, abychom neinvestovali do věcí, které tomu odporují. Nesmíme eh, přijímat věci, které by byly eh, vzájemně v rozporu a budeme muset to všechno dále velmi pečlivě sledovat a tím končím naše dnešní schůzi.